Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítám vás na odpoledním bloku našeho zasedání, tedy zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Vítám zde rovněž pana Kevina Cardiffa, který je kandidátem jmenovaným irskými orgány na to, aby se stal členem účetního dvora Evropské unie. Několik kandidátů jsme již vyslechli dnes dopoledne. Postup byl přitom vždy stejný. Každý kandidát dostal pět minut prostor na vlastní projev, poté bude reagovat paní zpravodajka a poté dostanou slovo ostatní poslanci Evropského parlamentu. Pokud všichni souhlasíte s tímto postupem, navrhuji, abychom ho zopakovali i pro dnešní odpoledne. Nyní tady dám slovo panu Cardiffovi na zhruba pět minut přičemž na celé toto zasedání první máme 40 minut celkem. Pane Cardiffe, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci. Jak už víte, jmenuji se Kevin Cardiff, jsem nominantem irské vlády na členství v účetním dvoře Evropské unie. Je mi velkou ctí moci představit sebe před vámi a odpovědět na vaše dotazy. Myslím si, že to je rozhodně nejzajímavější pracovní pohovor, jakého jsem se já kdy účastnil. Můj životopis je před vámi, proto úvod bude velice stručný. Pokud jde o vzdělání, pustil jsem gymnázium v roce 79, studoval jsem na univerzitě ve Washingtonu v Seattleu na základě sportovního stipendia a v roce 83 jsem vystudoval v oboru psychologie. Poté jsem studoval v Londýně jako magistr obchodních studií. Jednalo, tematicky se jednalo o rovnost ve veřejné správě v Irsku. Pokud jde o moji kariéru, dalo by se říci, že má kariéra eh, byla dvoj, dvojaká. Jednak se týkala financí a hospodářství finančních trhů a za druhé se týkala organizace lidských zdrojů což znamená, že jsem poté začal pracovat v průmyslových vztazích a v platových podmínkách eh, veřejných zaměstnanců. Posunul jsem se poté do oblasti etika a eh, výdaje. Třetí směr v mé kariéře přišel později, kdy jsem byl přiřazen do oblasti daňové politiky na určitou dobu. Tehdy jsem měl možnost předsedat největšímu programu výdajů z daňových příjmů v Irsku, což si myslím, že bylo minimálně velice informativní co do účelů důležitých pro účetní dvůr. Když došlo k eskalaci finanční krize na podzim roku 2008, byl jsem šéfem finanční divize daňového, daňového odboru v Irsku. Rovněž jsem tehdy zastával eh, další povinnosti eh, pro eh, úřad irského premiéra, který mě požádal o to, abych se zabýval pouze finanční krizí, co jsem dělal až do doby, kdy eh, jsem byl v roce, v únoru 2010 jmenován generálním tajemníkem ministerstva financí. Jak víte, eh, Irsko se potýká doslova s hospodářskou bitvou za poslední tři až čtyři roky. Snažíme se zachovat si stabilitu a hospodářské řízení i ve světle obrovské hrozící krize. Byl jsem ve středu mnoha jednání eh, ohledně krize a myslím si, že mé rady, mé informace si cenili jak ministři, tak ostatní vlády a všechny agentury, které se zapojovaly do tohoto procesu. Irsko nasadilo do boje všechny prostředky do boje proti krizi a myslím si, že můžeme zcela oprávněně říct, že pokud jde o krizi ve finančním sektoru a hospodářství, tak Irsko nyní má pozitivní dospět opět do růstu a jakýkoliv, jakékoliv objektivní hodnocení naší země by rozhodně mělo potvrdit dobrou motivaci Irska a irských občanů překonat krizi. Když mě e, irský předseda vlády e, požádal o akceptaci nominace do účetního dvora. Cítil jsem to jako čest pro mě i čest pro organizaci, ve které jsem pracovala. Mám pocit, že mohu účetnímu dvoru přispět i svými svými zkušenostmi, které eh, nepocházejí pouze z mé dlouholeté kariéry ve veřejných službách, ale také eh, z tří až čtyřleté práce pod velkým, velkým stresem. Mohu vám eh, dát k dispozici opravdu bohaté zkušenosti i, v oblasti, i z oblasti svého univerzitního vzdělání. Myslím si, že Irsko může poskytnout celou řadu zkušeností, které pocházejí z velmi obtížné doby, které by byly aplikovatelné na pozici v účetním dvoře Evropy. Děkuji vám, pane předsedo, za slovo. Děkujeme vám, pane Cardiffe. Eh, jak bylo řečeno, nyní dostane slovo paní zpravodajka. Sí, gracias. <clears throat> gracias, presidente. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat eh, panu Cardiffovi za jeho prezentaci. Přečetla jsem si jeho životopis s velkým zájmem. A byl jste státním úředníkem prakticky celý svůj život. Musel jste přijímat obtížná rozhodnutí, poskytovat rady vaší vládě v situaci krize. Tak jak jistě dobře víte, Někteří kolegové vyjádřili určité znepokojení z hlediska dvou bodů. Jednak bankovní krize v Irsku, o tom jste se zmínil. A já bych se vás chtěla zeptat, jak vypadalo jaksi velení během této ekonomické krize, jak celý tento řetězec vládnutí se profiloval. Nejedná se o to, aby se svalovaly odpovědnosti na státní úředníky, pokud je to odpovědnost politiků, ale bylo by vhodné, kdybyste podrobněji vysvětlil celý tento řetězec eh, přijímání rozhodnutí, eh, vládnutí. Bylo by dobré, kdybyste eh, nás seznámil také s různými hm, zprávami a vztahy, které tu existovaly vůči parlamentu a kde jste vykonával určitou funkci a kde jste nesl určitou část odpovědnosti. Je tady jedna věc, která nás trochu znepokojila, protože se objevila před několika dny. Jedná se o situaci jakési zdánlivě, zdánlivě dvojího systému účetnictví dvou agentur z hlediska irského dluhu. Vypadá to, že došlo k určité změně eh, těch agentur, které mě mají přesně identifikovat dluhovou eh, částku. A vypadá to, že po určitou dobu zde bylo dvojí účetnictví, to znamená nesprávné účetnictví. A vznikla určitá polemika na toto téma. Chtěla bych vědět, zda jste obeznámen s touto situací a zda z hlediska rozhodovací pravomocí došlo k chybům, chybám, k omylům, zda jste si vědom těchto potíží, eh, zda jste nějakým způsobem byl v kontaktu s parlamentní komisí, která byla eh, vytvořena. Byla bych ráda, kdybyste maximálně specifikoval tyto body, tak abychom dobře pochopili, jak se se účastnil této situace, paní Cardiff. Thank you, Chairman. Um, Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že jsem působil zejména v bankovních otázkách, tak uh, má uh, nominace není uh, nekontroverzní v Jirsku. Lidi, kteří mě znají, uh, vědí, že jsem respektovanou osobností v této uh, oblasti a můj příspěvek je velice ceněný. Pokud je o tu bankovní krizi a kdo byl kde, tak eh, v Irsku se lidé převážně zaměřují na září 2008, kdy eh, se krize eh, rapidně rychle dostala do představivosti veřejnosti. Já jsem tehdy řešil záležitosti bankovnictví na ministerstvu financí. A byl jsem samozřejmě podřízený generálnímu tajemníkovi a, a m, mm, příslušnému ministrovi. V Irsku, když se dělá rozhodnutí ohledně záruk, bankovní záruky pro banky, tak já jsem byl jedním z lidí, kteří byli u toho ten večer a spolu eh, tady se svým šéfem a mm, příslušným ministrem a také guvernérem centrální banky, eh, šéfem eh, finančního regulátora, ministrem spravedlnosti a dalšími. Já jsem aktivně přispěl do té debaty. Jsem řekl velice jasně, co si myslím, aby vláda věděla, co si myslím. A samozřejmě jde i o osobní příspěvek, stejně jako institucionální příspěvek. Člověk neskončí eh, a neřekne a neřekne a eh, teď hovořím za ministerstvo financí nebo za nějaké jiné eh, ministerstvo. Když je skutečná krize a rozhoduje se, tak je třeba, aby lidé dali vědět, co si myslí. A to já jsem tehdy ten večer udělal. A také jsem přijal odpovědnost za přípravu na tu krizi, pokud eh, to bylo možné se na to připravit. Co si tím například jsem mohl vytvořit ne jednu, ale dvě, dokonce tři eh, legislativní předlohy, které eh, měly krizi řešit během dvou, tří dnů. Potom jsme měli připravené různé legislativní návrhy šuplíku. Měli jsme plány na um, přebrání finančních institucí, jejich znárodnění, na uh, záruky, na uh, výměnu uh, v aktiv za pasiva a tak podobně. I ve stylu Velké Británie. To znamená, že když se to stalo, tak si um, měla vláda z čeho vybírat. A to byla moje práce, aby se měla z čeho vybírat. Samozřejmě nechci předstírat, že to nebylo úspěchané, bylo by bývalo dobré, kdyby eh, to eh, neproběhlo tak úspěchaně, ale zároveň eh, tou dobou došlo ke katastrofě v Lehman Brothers ve Spojených státech a něco podobného i v Evropě. Myslím, mm, RBS v Británii o týden později, či tehdy nebyla šance jednat pomalu. Každopádně ten den eh, proběhla velmi eh, klidná debata o všech možnostech a vláda eh, s pomocí ministra financí, premiéra a ministra spravedlnosti rozhodla. A jak už jsem říkal, na veřejnosti v irském systému občan, tedy státní úředníci nekritizují ministry. Nicméně já jsem na veřejnosti v Irsku řekl, že si myslím, že je zcela pravda, že jsme byli v bodě, kdy je nebezpečí, že naši občané eh, půjdou do bank a možná se nedostanou k penězům. Takže se musíme eh, zamyslet nad možností, že ta přijímaná rozhodnutí vytvářela určitý prostor pro eh, další práci a také ochránila naše občany i s eh, občany dalších zemí v Evropě před eh, okamžitou katastrofou. Pokud je o to eh, dvojí zaučtovávání, to je trochu jiná věc. Tam za to jsem byl odpovědný jako šéf administrativní pyramidy. Ne úplně. Národní statistický úřad do toho byl také zapojen, ale musím jako odpovědný úředník říci, ano, za to odpovídala eh, moje organizace a proto i já. Akorát bych rád řekl, že eh, tohle to budou sledovat Irové. My jsme neprodělali ničí peníze. Ono to musí být um, asi vám samozřejmě, ale říkám to i ostatním. Podle uh, ty transakce zaznamenávaly eh, na dvou základech. Ty výpůjčky eh, z naší agentury byly eh, považovány jako výpůjčky z ministerstva financí a to nebylo řádně zaznamenáno, takže to bylo jako by zaznamenáno dvakrát potom, nebo zaúčtováno. jakmile eh, se to dostalo na veřejnost eh, a jak já jsem se to dověděl, tak v řadu hodin, tak jsme to jako eh, s ministrem zveřejnili dále a začali jsme vyšetřovat, jak k tomu došlo. A, a rozjeli jsme manažerskou prověrku a také externí prověrku, tak abychom celý ten systém mohli prověřit. To se zdá, že je slabé, protože tohle dělají všichni. My všichni přicházíme na výbory a říkáme, no samozřejmě tohle se reviduje a už se to nikdy nestane. Ale ono to není kliše. Tohle je správná věc, která se musí udělat. Takové věci se stávají a musí se to všechno analyzovat velmi rychle. Z mého pohledu mm, jsem rád, že ta chyba, že už k ní nedojde dosáhnout, že můžou se také stát eh, další chyby. A je mým eh, úkolem eh, předjímat takové chyby a snažit se jim zabránit. Vy jste se mě ptala také na strukturu a na úlohu. Já se snažím být stydlivý, ale mm, tady o, jde o lidi, kteří jsou uprostřed své kariéry a, jsou tím ohroženi, ale my jsme tu revizi zatím nedokončili, ne, neprověřili jsme to ještě všechno a teď nemůžu říct předem, dokud nedokončíme, kdo je, kromě mě, co by nejvyššího e, úředníka za to e, odpovědný, dokud to nebude hotové ta prověrka. Doufám, že tohle chápete. Děkuji. A teď dám slovo e, poslancům, kteří se chtějí na něco zeptat. První eh, na mém seznamu je Ingeborg Gressle. krát děkuji. Pan Cardiff eh, tady vlastně našel velký lobbying. Za svými zády My jsme dostali mnoho mailů z Irska, právě mi přenášejí tuto složku, kterou jsem zapomněla. To jsem ještě nikdy nezažila, že by tolik členů určité země se na nás obrátilo a řeklo, ano, dělejte vše, co chcete, ale hlavně ho nenominujte. Mm, bylo tam mnoho argumentů, i věcných argumentů. Takže co máme těm občanům napsat, když vás budeme nominovat? To je moje první otázka. Druhá otázka. Vy jste řekli, jako člen účetního dvora se budete snažit eh, jak si přenášet na nás eh, to poučení, které jste získal z irské krize. To by pro nás bylo velmi důležité. A třetí bod. Ten se týká vaší kvalifikace. Musím říci, že irská vláda, předchozí vláda, která zde sloužil, byla vlastně penalizována, musela odejít. A je tady zpráva, který určitě znáte. Je tam 15 doporučení ohledně způsobu, jakým by měla být řešena krize v Irsku. A týká se to vašeho úřadu. Tehdy jste byl jeho šéfem, nebo jste byl takovým vykonavatelem, který dělal všechno, co se mu říkalo? Mě by zajímalo vaše stanovisko k těmto doporučením, ne ke všem, ale k těm, kde můžeme identifikovat organizační selhání. Co k tomu dnes říkáte? Vy jste pro nás dnes zvláště důležitý kandidát, protože všechny vlastně evropské země směřují eh, k tomuto vlastně záchranému systému. To znamená, že se chceme poučit z těchto chyb. Kdo může být učiněn odpovědným za tuto situaci? Ta otázka organizačního selhání je něčím, co mě eh, jaksi zvláště oslovilo během četby této zprávy. Tak, pane Cardiffe, prosím, máte slovo. Eh, děkuji vám, paní Gresle. Uvědomuji si, že jste dostali mnoho e-mailů, eh, víte, mě to ani moc nepřekvapuje, ale připadám si spíše jako nějaký kandidát ve politických volbách, ne jako kandidát do účetního dvora. Nicméně je to součást eh, tlaku, pod kterým jste jako veřejný úředník v podstatě konstantně. Mohu si to vysvětlit jenom tím, že si myslím, že v tuto fázi existuje obrovská a do určité míry ospravedlnitelná frustrace ze strany veřejnosti kvůli krizi, kterou jsme prošli. Eh, Irové jsou připraveni se s krizí vypořádat, vypořádat se s ní náležitě, ale samozřejmě eh, jsou frustrovaní tím, že se vůbec takovouto krizi vypořádávat musí. A upřímně řečeno, v tuto fázi nemáme už mnoho eh, úředníků na oficiálních místech, kteří byli u, ve funkci už tehdy, kdy to celé vypuklo. Takže proč jsem já zbyl, aby se tak řeklo? Eh, víte, já chodím každý den do práce a dělám ji, jak nejlépe umím, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Takže nemám eh, žádný pocit, že bych někdy, kdy vůbec někoho zklamal. Vždy se snažím pracovat z celého svého úsilí. Samozřejmě chápu, že to není argument, který obstojí zde nebo v učedním dvoru. Potřebujete nějaké externí důkazy a jediné takové důkazy, které vám mohu dát, kromě svého úvodu, své prezentace zde, je to, že jsem, byl, gener, že jsem generálním tajemníkem ministerstva financí byl jmenován v únoru 2010 na půl cesty v krizi. Když se eh, uvolnilo místo tak se zkrátka snažíme vypořádat se s všemi těmi tlaky, pod kterými jsme. Vláda už tehdy znala to, co dělám eh, a samozřejmě měli plnou, plnou možnost, plné právo vybrat kohokoliv jiného, ale rozhodli se, že jsem právě já tím správným kandidátem. Samozřejmě, když přijde nová vláda, tak je vždy příležitost eh, přesouvat vládní úředníky nějakým způsobem, ale Místo toho eh, jsem tu práci dostal právě já, ačkoliv vláda měla možnost reorganizovat, měnit eh, celé naše, celé naše ministerstvo. A já si myslím, že je velmi, je velmi významné, že jsem vlastně ve stejné funkci za dvou ministrů financí eh, ve velice složité době. V zásadě lze říci, že já jsem byl ten, kdo měl zajistit kontinuitu v rámci eh, tohoto velice složitého období, které bylo předáno jednou vládou vládě druhé a měl jsem zajistit kontinuitu i v oblasti EU a eh, MMF. A nyní mne vláda nominovala do účetního dvora. Mohu říci, že eh, hlavní úkol této vlády, o čem s námi mluví v podstatě každý den, je to, aby se Irsko více podílelo na Evropě. A já si nemyslím, že by mě nominovali na tuto funkci, což je velice důležitá funkce v rámci evropských institucí, kdyby si mysleli, že bych je nereprezentoval řádně jako zemi. Takže co mohu říct si dál? Ehm, můžeme si udělat tabulku, kde bude napsáno, co jsem dokázal, co jsem nedokázal, ale eh, když mě lidé hodnotili v minulosti, tak mě hodnotili pozitivně. Neznamená to, že jsem nedělal chyby. V krizi jsem dělal veliké chyby, které někdy štěstím vyšly dobře, ale někdy znamenaly velké problémy. Ale e, vlastně i díky svým báječným kolegům u nás v organizaci se nám vždy podařilo e, nějakým způsobem e, přestát všechny problémy. Jak jsme se poučili? No, takto. Vždy, když udělám chybu, tak to uznávám. Eh, problém občas bývá, že lidé nedostatečně rychle pochopí, co se vlastně děje. Ale to není důvod, eh, proč se nezačít vypořádávat, proč nebojovat s krizí. Samozřejmě, když na něčem pracujete veřejně, tak eh, jste vystaveni většímu riziku. Na začátku krize Eh, jsme provedli několik věcí, ze kterých bylo jasné, že se připravujeme na krizi a faktem je, že velice často to znamená, že eh, se věci ještě zhorší. A v Irsku, eh, jak jsem říkal, se snažíme osekat veřejný sektor co nejvíce, ale jak tedy můžeme nabírat nové lidi do ministerstva financí, které se tímto má zabývat? My se snažíme pracovat při stejném počtu, při stejném počtu zaměstnanců, jako před krizí. Nicméně někdy se zkrátka musíte rozhodnout věci, rozštípnout, jak se tak říká, a posunout se dopředu. A já si myslím, že toto je poučení pro celou Evropu, ne nutně jenom pro Irsko. Pokud jde o zprávu Wright, eh, ta Wrightova zpráva eh, byla zadána podívat se na ministerstvo financí, prosím, ne na mou osobu. Bylo to zadáno několik měsíců poté, co jsem se stal generálním tajemníkem. Já jsem stál u zrodu celého tohoto procesu a ano, eh, já už nevím, kolik tam bylo těch doporučení, jestli 50 nebo kolik. Eh, celým cílem tohoto bylo poučit se z toho, co jsme zažili a vybudovat mnohem lepší ministerstvo financí pro budoucnost. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme vám, pane Cardiffe. Momentálně zde máme 6, 7, 8 a tak už 8, každou chvíli je to víc, eh, žádostí o slovo. Takže momentálně 8 žádostí o slovo. Navrhl bych, abychom eh, vyslechli tyto žádosti po třech. Každý bude mít dvě minuty a poté pan Cardiff eh, odpoví. Na to bude mít tři minuty. Jak doufám, stihneme to tak, abyste všichni měli příležitost promluvit. Pan Kajer. Děkuji, pane předsedo. Pane Cardiffe, já bych mm, jinými slovy vyjádřila, vyostřil tu otázku paní Gresle. Myslíte si, že nesete osobní anebo institucionální odpovědnost za irskou bankovní krizi? A druhá otázka. To je ta tematika, kde se lépe řečeno, vy jste konkrétně v té složce, nebo kde jste odpovídal na otázky, které jsme dostali, tam jste odpověděl nebo reagoval také na odpovědnost irského parlamentu. Já bych chtěl vědět, zda ty zprávy, které jsme četli v médiích ohledně bankovní krize, Eh, odpovídá to eh, tomu, eh, že byste pocitoval osobní odpovědnost za tuto krizi? Děkuji, pan Childers. Miss, sorry, miss. Pardon, paní Childers, moc se omlouvám, říká pan předseda. Yes, um, I would like to ask... Děkuji. Já bych se chtěla zeptat na dvě možná souvisící věci, pane Kardife. Řekněte mi, prosím, proč jste podle vašeho názoru byl nominován na tuto pozici a za druhé, jak to vnímáte jako práci? Vnímáte ji jako jednoduchou nebo obtížnou? Eh, vy ve, svém, vy, ve svém, eh, vy ve své šlostce říkáte, že to bude eh, sranda, doslova. Možná byste nám, prosím, mohl říct, si co si skutečně myslíte o té práci, o kterou se hlásíte. Děkuji, pan Söndergaard. Tak, formand. Já mám také to otázky. Děkuji, pane předsedo. Já mám také dvě otázky. Ta první otázka. Vy jste viděl, že od srpna roku 2010 třikrát vznikly chyby právě v tom řetězci jakéhosi velení. E, pravděpodobně jste nezískali relevantní nutné informace. Vysvětluje se to tím, že určití spolupracovníci udělali chybu při předávání těchto informací, nebo se to dá přičíst eh, té nesprávné kultuře v těchto institucích, kde jste sehrával tak eh, centrální úlohu. A druhá otázka mm, navazuje na to, co jste uvedl. Vy jste řekl, Hovořil jste o katastrofě v souvislosti s Lehman Brothers. Samozřejmě můžeme o tom diskutovat. Zda je to katastrofa, v každém případě to nebyla přírodní katastrofa, bylo to něco, co se dalo předvídat. Pokud eh, dojde k velkému počtu nesprávných půjček, pak eh, je nabílední, že vznikne krize. Vy jste měl centrální postavení na ministerstvu financí už roku 2006. Jakým způsobem byste popsal eh, tu prapříčinu krize eh, v Irsku. Já mám velké porozumění pro tu dobrou práci, kterou jste vykonal eh, ve chvíli, kdy vypukla krize, ale předtím již existovalo mnoho jakýchsi předzvěstí, které indikovaly příchod této krize. V každém případě mm, na ministerstvu financí. Chtěl bych se zeptat, Jaké úvahy tady vznikly v tom období od roku 2006 až do vypuknutí krize? Možná k tomu byste mohli něco uvést. Děkuji. A nyní, pane Cardiffe, dostanete tři minuty na odpověď. Doufám, že to stihnete. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, já si stále cvičím, že bych měl být schopen odpovídat krátce a stručně. Pokud jde o ukazování prstem na nějakou instituci, Eh, ono to zní velice jednoduše, ale bankovní krize, když teď pomineme na chvilku hospodářskou krizi v Irsku, představovala eh, výsledek selhání politiky půjčování peněz ve finančních institucích. Byl to výsledek, byl to důsledek nedostatku pochopení regulačních systémů ze strany regulačních systémů, které to měly předvídat a e, celá ta krize zkrátka vznikla z toho, jakým způsobem jsme se s těmito problémy vypořádávali. Vzhledem k tomu, že jsme vlastně nevěděli, co, s čím se potýkáme. Aby to bylo úplně jasné, e, já jsem e, nebyl účasten jakéhokoliv regulačního systému v jakékoliv bance, nebyl jsem ani ve správních radách, ani v regulačních radách, ani v centrální bance. V první polovině minulého desetiletí jsem byl angažován při vytváření legislativy pro vytvoření této regulační struktury, ale e, faktem je, že možnosti e, v rámci regulační struktury nebyly na začátku krize dostatečně využity. E, legislativa jako taková zkrátka začala selhávat. A poté ta třetí složka, to pochopení vývoje krize, zde musím říci, že jsme nepředpokládali tak obrovský rozsah problémů institucionálních, ke kterému došlo. I v září 2008 eh, byla ještě doba, kdy tyto ztráty nebyly jasné, nebyly evidentní. Nicméně mm, Dělali jsme hodně pro to, abychom zjistili skutečnou situaci ve stavu půjčování peněz v irských bankách na podzim 2008 a tato nezávislá práce v tuto chvíli, v tu danou chvíli v čase neukázala velikost toho problému, který z ní pak vznikl. A to bylo proto, že tyto ztráty jsou založeny na stávajících eh, cenách nemovitostech, které byly na maximum asi 6 měsíců předem. Takže eh, zkrátka jsme eh, nebyli schopni předpovědět, že nás čekají ještě eh, čekají ještě velké problémy, respektive věděli jsme, že problémy nás čekají, ale jak velké budou, eh, nebylo možné zjistit. Samozřejmě chápu, co říkáte o Lehman Brothers, ten kolaps byl asi předpověditelný, ale mě by zajímalo, když říkáte, že to bylo předpověditelné, tak proč se to stalo v tolika místech eh, za tak krátkou dobu? Já myslím, že do určité míry o předpověditelnosti můžeme mluvit, ale není tak jednoduché něco předpovědět opravdu do budoucna, nejenom ze zpětného hlediska, že ano. Ono eh, konec konců mnoho vlád pracuje na tom, co si myslí, že se stane a e, nepracuje na nějaké komplexní obrané strategii, která by je ochránila před vším možném. To zna, možným. To znamená rozpočty v letech 2007-2008 e, tam už byly vyčíslena, byla vyčíslena všechna ta rizika, těch šest hlavních rizik, e, která jsme předpokládali. Nepředpokládali jsme, že ta rizika nastanou zároveň. Pokud jde o moji pozici na ministerstvu financí v letech před krizí, já si myslím, že ta zpráva, která tom byla vypracována, ukazuje, že ministerstvo financí vydávalo explicitní signály o, eh, o přehrátí ekonomiky z finančního hlediska, ale pokud o vlády, tak eh, vždy, když jsme řekli, že eh, letos máme nebezpečí přehrátí ekonomiky, tak ekonomika nakonec měla lepší výsledky, než jsme si mysleli, takže bylo velice těžké kohokoliv přesvědčit a těžké bylo určit ten přesný bod zlomu, kdy se všechno obrátí ve zle. Většina prognostiků říkala, že dojde k určité úpravě ekonomiky dlouhodobě, ale nikdo neočekával takovou katastrofální změnu. E, otázka paní Childers, proč jsem byl nominován? No, odpuste mi možná e, trošičku zdráhavou, zdrženlivou odpověď. Víte, e, mě nominovala vláda, paní Childress, na tuto pozici. A jak říkám, myslím si, že vláda chce zajistit náležitou reprezentaci Irska na evropské půdě a mimo jiné to znamená nominaci jednotlivců na místa, jako je toto, toto je velice významné místo nad rámec toho já bohužel nevidím do hlavy panu ministrovi, takže vám mohu říct jenom, jaká byla má, redakce, má reakce. Pro mě to byla velká čest. Samozřejmě o dva dny později se začalo spekulovat v novinách a když jsem to četl, tak jsem si říkal, jestli náhodou tam není nějaký podtext, ale moje prvotní reakce to nebyla. Eh, chcete, abych tu to práci popsal? No, víte, to v novinách neříkají. Já jsem řekl, že když to porovnám se čtyřmi roky urputných bitev, eh, kdy jsme se v noci, v noci budili a říkali jsme si, jestli to, co jsme dnes udělali, nám prodělá nebo vydělá miliardu, tak eh, upřímně řečeno v porovnání s tím si myslím, že jakákoliv práce je jednodušší. Eh, čímž samozřejmě nechci říct, že práce v účetním dvoře je nějakým způsobem podružná nebo prostá. Děkujeme. Nyní tedy další tři otázky. Pan Clark. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já zde zastupuji kolegyni, která nemohla odpoledne přijít. Pane Cardiffe, chci se zeptat, když jste byl generální tajemník ministerstva financí v Irsku, byl jste zodpovědný za velké, velké přehlédnutí 3,6 miliard euro. Ve skutečnosti to bylo 1,8 miliard euro mezi dvěma eh, vládními eh, agenturami. A nějakým způsobem se toto zdvojilo, a najednou všichni začali tvrdit, že máte dluh takhle vysoký, což bylo naprosto, naprostým nesmyslem. Eh, když jste ve veřejné správně v Irsku, eh, poradil jste, aby vláda schválila eh, Bianco garanci, což způsobilo bankrot státu, ochudilo mnoho lidí a vůbec přivedlo Irsko do špatné situace. Proč by si někdo měl myslet, že na pozadí tohoto budete přínosným členem účetního dvora? Zejména když si uvědomíme, že za příštích šest let vyděláte miliony eur vy osobně, zatímco vaši spoluobčané musí spořit, spořit a spořit, aby vykompenzovali dluhy a e, nenáležitě vypořádané finanční prostředky, což jsou problémy, za které můžete vy osobně. Pan Kelly, děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, eh, já děkuji hlavně panu kolegovi za to, že mě upozornil, že se smím na něco zeptat. Já jsem nevěděl, že to smím. Já se chci zeptat ještě zpět trošku k té zodpovědnosti eh, a k odpovědím pana Cardiffa na otázky, které byly v dotazníku když se ho ptali na hlavní eh, vlastnosti zdravé ekonomiky a finanční struktury, tak mluví o transparentnosti a jasně stanovené zodpovědnosti manažerů. A kromě těch 3,6 miliard, pane Cardiffe, eh, chcete tím říct, že zodpovědnost za chyby, které byly učiněny, se přenáší dál potom řetězu na manažery, které jsou vám podřízeni? Eh, znamená to, a, kdy, a když se stane naopak něco dobrého, přesune se to naopak jako, jako výsledek dobré práce generálního tajemníka? To by mě zajímalo. Eh, konec konců generální tajemníci v Irsku, eh, generální tajemníci ministerstev dostávají často platy vyšší, než dostává premiér. Jak si to jak to vlastně vnímáte toto, když zatím e, zároveň e, ne, nezodpovídáte osobě, neberete na sebe osobní zodpovědnost za chyby a chyby pouze přesouváte na podřízené manažery? Jinými slovy, na co se chci zeptat, když se stane chyba, kdo by za ní měl být zodpovědný? Zejména vzhledem k Eh, vzhledem k reakci pana Cardiffa na eh, tento dotazník, kdy, kde říká, že transparentnost a zodpovědnost manažerů je klíčová. Co tím tedy myslí? Děkuji, pan Ody. Děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem v obtížné situaci, pane předsedo, protože tady máme celou řadu otázek a odpovědí a nejsem si jist, že dokumenty, které máme, plus tato výměna, že toto vše je postačující pro poslance náš výbor, abychom mohli volit při znalosti věci. Já se k tomu ještě vrátím. Já bych se chtěl eh, zeptat následovně pana Cardiffa. Smlouva stanovuje, že člen účetního dvoru, dvora buď už eh, patřil k externí eh, účetní organizaci vaší země, to tak není, anebo má auditorskou kvalifikaci. Vy jste byl generálním tajemníkem na ministerstvu financí. Měl jste tedy velmi významné funkce v blízkosti eh, politického prostředí, ale ve vašem životopise nedokážeme zmapovat vaše auditorské kvalifikace. Mohl byste uvést povahu eh, vaší odbornosti, která by nám umožnila hlasovat pro vás? A vzhledem k tomu, že jsem v této nejistotě, pokud porovnám všechny ty maily, které jsme dostali s tím dotazníkem, protože sekretariát vám poslal dotazník abyste odpovídal na ty klasické základní otázky. Tyto odpovědi plus toto slyšení mi připadají nepostačující. Já udělám takovou technickou připomínku za přítomnosti kandidáta. Nebylo by dobré, aby po všech těchto otázkách plus po všech těch otázkách občanů, protože my konec konců zastupujeme evropské občany. Nebylo by vhodnější mít ještě odbornější dotazník, možná političtější dotazník, na který byste písemně odpověděl, abychom přesně věděli, jaká je tato situace. Já bych shrnul moji pozici. Pokud došlo k chybám, no, proč ne? Já říkám svým dětem, zkušenost to je vlastně součet chyb. Nejenom v Irsku a v Řecku došlo k chybám. Ale to, co neakceptuji, a neříkám, že to je tento případ, nemohu přistoupit na to, abychom byli uváděni v omyl. My potřebujeme vědět, s kým máme co dočinění. My jsme tady měli kandidáty z jiných zemí. A měli jsme dojem, že nám neříkají pravdu. Ehm, obtížně se hlasovalo na plenárce. Já bych žádal, aby tady byla druhá řada otázek, a bylo by dobré, abyste mohl přesně odpovídat písemně na všechny odborné otázky, které nám občané položili, abychom přesně věděli, kdo jste. Já mám opravdu problém, nedokážu si udělat představu a chtěl jsem to vyjádřit. Pane Cardiffe, můžete se pokusit odpovědět zase v rámci třech minut? Pokusím se, pane předsedo, ano. Eh, pokud jde otázku pana Klárka. Eh, pokud jde tedy o tu, o tu záruku, kdy jsem se vyjadřoval eh, na dotaz vlády, já jsem jim říkal, eh, respektive já vám to nemohu říct tak, jak jsem to řekl jim, ale v podstatě já vládě můžu dát několik možností ze, své, ze svého titulu. Nebyla to konkrétní záruka, byla to informace velice obecná. Možnosti, které jsem jim dám, obsahovaly různé podmožnosti a samozřejmě pozitiva a negativa měli všichni ministři, kterých se to teda nejvíce týkalo před sebou. A upřímně řečeno, eh, víte, já ne, neakceptuji to, když říkáte, že jsem způsobil bankrot Irska. To tedy opravdu ne. Já jsem nebyl vůbec jediným, kdo tehdy ten večer eh, ra, vládě radil. K otázce teď pana Kellyho eh, dobré věci s tajemníkovi, chyby všem ostatním. Ono to tak není, pane Kelly. Já jsem velice opatrný, eh, abych neobvinoval jednotlivce kromě sám sebe. A i tady eh, se chci vyhnout situaci, kdyby, eh, kde by na to mohlo dojít. Možná, že vzhledem k tlaku, pod kterým jsme všichni byli, někteří jednotlivci udělali chyby, pod tlakem, pod tlakem osobním, pod tlakem ze strany nedostatku prostředků. Možná, že by bylo vhodnější počkat si na přeskum. Pokud jde o platy eh, ve veřejných službách, vy jste zmínil plat premiéra eh, a to, že můj plat byl vyšší, no tak to nebyl. Eh, Ono se dokonce eh, totiž dvakrát stalo, že si premiér snížil plat a tehdy jsem si snížil plat automaticky i já, abych nedostával nikdy víc než on peněz. Tedy pokud jde o tu transparentnost a eh, odpovědnost, povinnost odpovídat se, samozřejmě transparentnost je naprosto zásadní. Eh, to souvisí s tím, co jste říkal, s tím řetězcem odpovědnosti. Když se ptám, kde se stala chyba, nemohu se vyhnout Eh, tomu, že musíme stanovit, kdo za to může. Já se snažím neobvinovat vždy ostatní, eh, snažím se to vždy prodiskutovat s relevantními parlamentními výbory Jirského parlamentu, a to tedy co nejdříve po té, co k té chybě došlo, tak abychom tu situaci mohli analyzovat co nejlépe. Eh, k otázce pana Odyho, k těm dalším dotazníkům, Víte, to není otázka na mě, to je otázka na tento výbor, tak nevím, proč se na to moc ptáte, ale eh, v tlumočení zaznělo slovo pravda. Já mohu říci sám za sebe, že se snažím být co nejpravdomluvnější a myslím si, že se mi to i daří. Děkujeme vám. Eh, to byly přesně tři minuty. Blahopřeji. Nyní eh, z posledních tří mluvčích zde máme pana Derosa. Uh, uh, Děkuji a vítejte, pane Cardiffe, v dnešním slyšení. Musím uh, přiznamenat, že jsem velice rád, že irská vláda nabízí člověka s takovým postavením z Irska, tak bezúhoného a tak kvalifikovaného na pozici auditora. Já už dlouhou dobu vedu debatu e, s kolegy ve vládě, že musíme opravdu významně e, přispívat do Evropy a posílat sem nejkvalitnější lidi a nejkvalitnější. A proto jsem velice rád, že tentokrát mě alespoň poslechli a, a poslali e, do, kandidaturu, do kandidatury toho pana Cardiffa. A já jsem velice rád za otevřený způsob, jakým tady odpovídáte na ty otázky. A byl bych rád, kdyby eh, poslanci nevěnovali eh, pozornost e-mailům, eh, které jsou ovlivněny spíše stranickými ohledy než skutečnými ohledy a skutečnými fakty. A my máme pod smlouvu závazku závazek jmenovat člověka bezúhoného, nezávislého a kvalifikovaného, takže to bychom měli používat jako měřítko. Konkrétní otázka, pane Kardef, eh, eh, ohledně Horanovy zprávy, mm, docela jistě ji znáte, týká se bankovní krize. Můžete mi potvrdit, že Horanova zpráva jasně dala najevo, že eh, bankovní krize v Irsku vznikla ze systémových problémů? že vznikla se způsobu eh, nedokonalé, eh, tedy eh, nedokonalého uplatňování předpisů, nedokonalé regulace. A že prostě bankovní výkon nefungoval naplno a byly podobné problémy všude v Evropě i ve Spojených státech, které byly dány konkrétním přístupem k finančním službám. Děkuji paní Harkin. Děkuji. Já bych ráda tady přivítal dneska pana Cardiffa. Já jsem tady uh, eh, s zcela uh, nepředpojatým uh, postojem a musím říct si, uh, že uh, jako pan Rosa si myslím, že pan, um, že, že, jste, že, že jste upřímný a otevřený a nemějete, nemějete si ruce jako Pilát Ponský a nevyhýbáte se odpovědnosti. Ať už jednou někdo nějak rozhodl, tak eh, ať už to bylo jakkoliv, tak ECB i, i ostatní eh, externí síly věděli, že už se nedá to rozhodnutí zvládnout. Je to dlouhý příběh, ale tak hmm, moje otázka. Ve své reakci na otázku 10 jste uvedl, dobře eh, udělané výkonnostní audity mohou poučit instituce i jejich zaměstnance, vyvodit po naučení z minulosti eh, pro tvorbu budoucích programů. Takže eh, vaše zkušenosti z irské krize můžete nějakým způsobem mm, je zužitkovat pro svou práci v účetním dvoře. Za druhé, Cílem účetního dvora je eh, kontrolovat externě, jestli se rozpočet s rozpočtem hospodaří eh, řádně a jestli se z prostředky nakládá eh, tedy řádně. Vzhledem k tomu, co jste dnes říkal, tak bych se zeptal, jak byste zareagoval na to, jestli váš režim během ekonomické krize v Irsku postupoval správně a mimochodem, pane Cardiffe, jedna z prvních otázek, na které eh, já bych se ptala, by byla, proč si myslíte, že vy jste vhodným kandidátem na eh, toho eh, člena od vám, pan Kaliger? Děkuji, pane předsedo. Já bych rád na začátku řekl, že navzdory publicitě ohledně nominace pana Cardiffa i já jsem zde dnes bez jakýchkoliv předpojatých myšlenek ohledně pana Cardiffa a přečetl jsem si eh, jeho prezentaci a mm, jeho životopis a zeptal bych se ho, jak by mohla spolupráce mezi účetním dvorem, eh, národními kontrolními institucemi a Evropským parlamentem a v tomto případě eh, výpočt, výborem pro rozpočtovou kontrolu podle vás zlepšena? Jak byste pos, popsal své povinnosti, pokud jde o podávání zpráv Evropského parlamentu a zejména našemu výboru? Vzhledem k tomu, že podle eh, smlouvy eh, dvůr má za povinnost parlamentu pomáhat eh, vykonávat jeho kontrolní pravomoci nad naplňováním rozpočtu. Tak ještě dva lidi se mi přihlásili na poslední chvíli. Já už jsem uzavřel ten seznam. Ale chci vít vstříc každému, tak aby se mohl vyjádřit. Takže bych navrhl, aby paní Gresle a paní McGinnis eh, se každá zeptala maximálně eh, na minutu dlouhou. Prosím, Ingeborg Gressle. Já bych... Mm, já bych chtěla reagovat na sdělení účetního dvora z roku 2011 ohledně dopadů finanční a ekonomické krize z hlediska kontroly a veřejného skládání účtu z hlediska EU a z hlediska úlohy účetního dvora v tomto dokumentu je řečeno, že účetní dvár vlastně nemá kompetence z hlediska kontroly evropského záchraného systému. E, tady v podstatě jsme zajedno s e, Evropským účetním dvorem. Myslíme si, že takováto kontrola by tady měla být stanovena jako kompetence. Mám otázku. Myslíte si, že tady je jakýsi konflikt zájmů z hlediska členů účetního dvoru a vaší úlohy e, v Irsku? Lastly, Děkuji a teď paní Megenes. Děkuji, pane předsedo, eh, za trpělivost. Já jsem přišla pozdě na to slyšení. Vítám tady pana Cardiffa. Přišla jsem ze slyšení o reformě společné zemědělské politiky a zeptala bych se eh, spíše na praktickou věc. Vím, že tady byly spíše politické otázky. Pokaždé, když hovoříme s voliči, eh, se zemědělci, tak je tady pocit strachu z kontrola. Já vím, že potřebujeme kontrolu veřejných výdajů, ale Rád bych, rád bych se zeptal vás na to, jak si myslíte, že zejména ve vztahu s zemědělskou politikou bychom mohli eh, umožnit dostatečnou flexibilitu kontroly, tak aby přilížela eh, k skutečným eh, Eh, okolnostem v terénu eh, a zároveň k kritérium, které stanovujeme tady. Je to eh, v parlamentu. Je to důležitá otázka, ale mm, je důležité, abychom se do ní pustili, abychom nezabředli, protože je třeba, aby účetní dvůr pochopil určité praktické dopady toho, co dělá. Děkuji, pane Cardiffe. Tentokrát můžete odpovědět za celé čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Nejdřív bych rád poděkoval eh, panu Derosovi za mm, to, co říkal, to si velice eh, vážím. Honanova zpráva, čtete, myslím, správně. Jedná se o, o celkovou instituci, celkově o instituce a každý, každé ministerstvo si z toho musí vzít eh, svoje. A jedna z věcí, kterou děláme v Evropě poslední desetiletí, je, že trváme vždycky na tom, aby regulátoři byli stále více nezávislí. Ale potom jsme tam neudělali ještě druhý krok, a sice eh, sledovat, jestli dělají dobře svou práci. V Irsku nezávislý finanční eh, regulátor eh, byl schválen v roce 2007 Mezinárodním měnovým fondem, zejména v oblasti, kde nebyla žádná krize. No a tím se tedy zamýšlejme, jak hodnotit výkonnost nezávislých regulátorů a zajistit, že dělají svoji práci dobře. Oni si mysleli, že dělají tu, zprávu, eh, tu práci dělají dobře, dostávali tyhle ty zprávy o své činnosti. A když jsme zaváděli legislativu, tak jsme také eh, zavedli pravidlo, že nezávislá ústřední banka musí mít externí eh, revizi svého regulačního výkonu. Takže na tom jsme trvali. Pokud jde o to, co říkala paní Harkin, tak správné vedení a tak dále, proč já jsem dobrý kandidát? Jsem dobrý kandidát pro, nejenom proto, eh, že jsem eh, proplul krizí, ale protože mám eh, otevřený, poctivý přístup k práci ve vš- veškerých svých pracovních pozicích se neskláním před tlakem, vystupuji soustavně stejně rozhodně nejsem pro zákulisní politiku a a kovám se klidem otevřeně. Že myslím si, že jsem velice bezúhonný člověk. Za A. Za B mám velké zkušenosti s vedením jedné organizace, alespoň, která nebyla v krizi. Ale například odpovídal jsem krátce za administrativní rozpočet organizace Eh, eh, státní zaměstnanců. A dobře eh, znám možnosti a limity organizací veřejné zprávy. K otázce vztahu s účetním dvorem a s Evropským parlamentem na to, jak se ptal pan Gallagher. Eh, to slyšení eh, minulý týden o výroční zprávě, eh, myslím, přišlo dobrým příkladem, kdy parlament a dvůr hnali komisi k odpovědnosti. A komise ukázala oblasti, kde se opravdu snaží zlepšit své fungování v reakci na audit a na to, co, na co poukazoval parlament. Takže to ukazoval je to, že ten systém funguje. Jsou jiné oblasti. Nahodně jsem si před, pročetl eh, ty některé zvláštní zprávy a tam zpráva v OLAFu, myslím, že za rok 2005, že tam bylo jasné, že ehm, doporučení OLAFu se eh, naplňují na eh, základě tlaku Všetního dvora a parlamentu, takže je to symbioza, vzájemný zájem. Parlament má ovšem výhodu v tom, a tady se vracím k otázce hodnocení, že v konkrétním případě cíle nějakého programu nejsou dostatečně jasné, tak aby umožnili do... dobrý výsledek auditu. A my jako poradci nebo politici musíme jasně stanovovat cíle, tak abychom auditoru a abychom umožnili kontrolu a hodnocení. V pravém slova smyslu. Čili já si opravdu myslím, že dlouhá, dlouhé vztahy mezi eh, parlamentem a dvorem jsou velice důležité a samozřejmě by se měli bavit i neformálně. Samozřejmě otázkou jsou také eh, priority, protože jsou omezené zdroje. Pokud jde o širší finanční, eh, finanční krizi, já vím, že už jsem trochu přetáhnul. Samozřejmě je velice důležité, aby veřejnost, jejíž peníze to jsou, byly nalež, byla náležitě zastoupena. Zejména v době, kdy eh, institucionální rámec neumožňuje eh, účetnímu dvoru zúčastnit se. Ale myslím si, že další eh, slova už by to měla eh, umožnit paní Guinness. Myslím, že eh, ty, tyhle otázky jsem se snažil zodpovědět průběžně, ale pokud je o situaci jednotlivých zemědělců, eh, já a, eh, a, chápu zemědělce, jejichž kráva se několikrát objevila v různých náhodných vzorcích, protože takže, takže zase se vracím k tomu jasné eh, cíle a jasné požadavky na jednotlivého příjemce. Pokud nebudou jasné a jednoduché, tak jak můžou ty eh, lidé, eh, kteří mají jinak spoustu jiné práce, to zvládnout. Takže myslím si, že kvalitní byrokracie vede k kvalitním výsledkům. Děkuji. Dostali jsme se na konec zasedání, nicméně eh, žádné zasedání eh, neskončí před tím, než eh, zpravodajka schrne svůj názor a závěr, schrne závěr. Senor presidente. Děkuji, pane předsedo. Já jsem bedlivě naslouchala odpovědím svých kolegů a odpovědím, které jste poskytl, proto abyste jim pomohl rozhodnout se během tohoto slyšení. Myslím si, že díky této výměně máme nyní více informací, které nám umožní si udělat určitou představu, udělat si jistý úsudek. Tak tomu bylo také dnes dopoledne. I když někteří kolegové někdy se snaží popírat a samozřejmosti. Pan Cardiff v případě bankovní krize Pane Kady, víte, že vždy funguje takzvaný nezávislý regulátor, který se zabývá bankovním sektorem. To je anglosaský eh, legislativní rámec. Takže možná zde vaše vláda dostávala špatné rady. Ale to nesouvisí s postojem některých ministrů, kteří neměli skutečně chuť regulovat bankovní aktivity. V souvislosti se situací v Irsku byla požadována důkladnější zpráva ohledně řízení a bylo konstatováno, že se jednalo o systémový problém, že se nejednalo o individuální odpovědnost, která by připadala v úvahu. To platí pro vás, pane Cardiff, možná, že to neplatí pro ostatní ministry vaší vlády, kteří prohráli ve volbách a přišli tedy o své funkce. Já myslím, že mm, jediný signál, který bych mohla předat kolegům, je mm, signál opatrnosti. Já jsem dostala pár, kolik desítek mailů, ne více, takže mm, neměl by se člověk nechat do té míry ovlivnit těmito maily. Není to jak v případě jiného člena účetního dvora, který skutečně doslova loboval z hlediska Evropského parlamentu a to bylo neakceptovatelné. Měli bychom se podívat i na vlastní svědomí a zeptat se, zda tato kampaň, která se rozpoutala tady, nebyla chtěná nebo záměrná. Víte, že ta osoba, o které mluvím, my jsme jí položili otázku, zda by byla ochotná souhlasit s omezeným obdobím. Mezitím ta daná osoba byla jmenována do kolegia komisařů a ukázalo se, že vlastně mm, tento způsob přístupu nás nezajímal. Pak tam byl kandidát, který měl velkou účast, ale neměl přímou odpovědnost za bankovní krizi. Já si myslím, že jakmile se jedná o systémové problémy, o problémy z hlediska plánu, záchrany, jakmile se jedná o celé toto sociální inženýrství, které se snaží omezit katastrofální dopady této krize, tak v takovém případě všechny ty osoby, které byly vlastně v oku toho cyklonu, nebyly nezbytně u příčin těchto krizí. Děkuji. Tím jsme tedy na konci, e, uděláme si krátké odročení, tak aby měl dost času kandidát z Itálie na to, aby k nám přišel. Děkujeme vám. ma dopo che Non devo che May I ask everybody to... Kolegové, já vás poprosím, abyste si sedli, abyste ukončili své rozhovory, případně abyste se s nimi přesunuli mimo sál. May I... Vážení kolegové, znovu vás žádám, eh, prosím, pokračujte ve svých rozhovorech někde jinde, ne zde v sále. Tak. Znovu zahajuji naše zasedání. Vítám pana Pietra Rusa, který byl nominován italskou vládou aby se stal členem Evropského účetního dvora. Jako v případě ostatních kandidátů, nejprve pan Rosso dostane na zhruba pět minut prostor, aby vysvětlil, proč se vůbec chce stát členem účetního dvora a co bude dělat. Prosím, máte slovo. Signor Presidente, onorevole... Předsedo, Drazí kolegové výboru pro kontrolu rozpočtu, dámy a pánové. Mám tu čest se ucházet jako italský kandidát o místo člena účetního dvoru Evropské unie. Během mého vystoupení nebudu hovořit o kariéře, protože tu již znáte, dostali jste můj životopis. Ale chtěl bych zdůraznit, že z profesního hlediska jsem pracoval na útvaru eh, Ministerstva spravedlnosti jako soudce a zvláště jsem pracoval eh, na účetním italském dvoře. Zabýval jsem se externí kontrolou financí. Rád bych hovořil spíše o mé pozici z hlediska výkonu eh, funkce v účetním dvoře. A chtěl bych uvést důvody, pro které jsem eh, přesvědčen, že přinesu určitou přidanou hodnotu eh, Evropskému účetnímu dvoru. Samozřejmě, že jsem také ochoten zodpovědět na všechny dotazy ohledně své činnosti, kterou jsem realizoval až do posud. Výkon eh, této prestižní funkce bude vrcholem mé profesní kariéry. Já jsem doposud vykonával funkci soudce a tato funkce spočívala v tom, že jsem dohlížel na dodržování zákona. Zvláště z hlediska účetnictví jsem dohlížel nad správnou zprávou veřejných financí na úrovni jednotlivých ministerstev a státní zprávy. Jsem tedy si plně vědom odpovědnosti, která náleží členům instituce, která byla oprávněně definována jako finanční svědomí Evropské unie. Tato instituce hmm, sehrává tedy tuto úlohu a já si dovolím uvést některé hmm, příklady s ohledem na moji pozici. Domnívám se, že tato instituce by měla chránit eh, finanční prostředky evropských občanů. Jedná se o evropskou dimenzi vlastně také vnitrostátních institucí v této oblasti. Díky mé dlouhé profesní zkušenosti v oblasti kontrol veřejných financí a díky mé zkušenosti na účetním dvoře mé země doufám, že budu moci přispět k funkcím eh, této instituce ve prospěch ochrany finančních zájmů Evropské unie. Chápu, že se jedná o četné a obtížné výzvy v obtížném období, které v současnosti prožíváme. Čelíme celosvětové krizi, která se dotýká ekonomiky a financí která má výrazný dopad na veřejné finance. V této souvislosti Evropská unie eh, by měla zvýšit svoji schopnost zmobilizovat veškeré zdroje, které zde existují. A proto Úkol eh, vnějšího kontrolora nebo mm, dohledu nad vnějšími finančními aktivitami je důležitou součástí institucionálního prostředí v této oblasti. Charakteristickým eh, podstatným rysem této funkce je úzká spolupráce s legislativními tělesy, které zastupují svrchovaným způsobem národané země. V demokratickém režimu jsou to tato legislativní schromáždění, která posuzují, jakým způsobem se vydávají veřejné finance. Co se týče Evropského účetního dvora, toto propojení s legislativními útvary je zjevné. Zvláště po všech těch historických událostech, které vyústily v ustavení těchto institucí. Není náhodou, že Instituce tohoto dvora v rámci bruselské smlouvy z roku 1952 byla založena ve chvíli, kdy se definovaly vlastní zdroje na úrovni Evropského společenství. Byla to doba, kdy Evropskému parlamentu byly poskytnuty důležité kompetence v rozpočtových otázkách. Rád bych zde také připomněl skutečnost, že to byl Heinrich Eichner, který v minulosti byl předsedou výboru pro rozpočtovou kontrolu a který jako první v 70. letech bojoval za to, a velmi tedy důsledně a neunavně, bojoval za to, aby se eh, vytvořil nezávislý kontrolní orgán, který by dohlížel nad používáním komunitárních prostředků. tom podle mého názoru byl první signál nezbytnosti úzce spolupracovat v rámci parlamentu a Evropského účetního dvora a také při zapojení tohoto výboru. Jedná se o spolupráci, která eh, byla užitečná a která bude možná ještě užitečnější v budoucnosti. Představa, že bych se účastnil eh, výkonu těchto funkcí eh, v rámci této velmi ušlechtilé instituce. Tato představa mě velmi povzbuzuje. Navíc si myslím, že je vhodné, aby došlo k prolínání jednotlivých kultur i na této úrovni, protože tyto různé kultury představují sílu. Mohu vám zaručit, že díky vaší důvěře bych vykonával svoji práci nezávisle a naprosto transparentně. Děkuji. Aj. Děkujeme, pane Ruso. E, nyní dostane slovo paní zpravodajka e, a prostor pro její úvodní dotazy. Děkuji, pane předsedo. Vítejte mezi námi, pane Ruso, děkujeme za vaši prezentaci. Dovolte mi, abych vám položila otázku, která vás možná překvapí, ale souvisí to s diskuzí, kterou jsme před chvílí vedli. Byl jste navržen jako kandidát italskou vládou. Chtěla bych se vás zeptat. Byla to vláda pana Berlusconiho nebo vláda pana Montiho? V té poslední otázce hovoříte také o Evropském parlamentu. Mm, hovoříte. Možná je tam určitý problém z hlediska překladu, ale hovoříte také o nominacích do Evropského parlamentu. Byl byste ochoten se vzdát eh, kandidatury? Nebo lépe řečeno, případě, že by stanovisko parlamentu týkající se mého jména nebylo přízně, požádal bych italskou vládu, aby mou nominaci znovu zvážila. Tedy k tomu bych se chtěla také vyjádřit. Možná by bylo zajímavé se seznámit s vaším eh, stanoviskem. Vy jste byl velice aktivní v oblasti obrany. To je velice citlivé odvětví, zvláště z hlediska veřejných zakázek a existuje tu celá řada otázek. Vy jste se účastnil Ostatně to je jeden z těch důležitých momentů, které jste vypichl ve vašich otázkách. Učetnil jste se auditoru pro ministerstvo ob- auditu pro ministerstvo obrany v Itálii, kde se uvažovalo o objednávkách letadel Euroflighter. Byly to americké, americká trysková letadla, kde se jednalo o mnoho, eh, tedy o velmi vysoké částky a v tomto smyslu jste vlastně spolupracoval také s italským účetním dvorem. Jakým způsobem eh, jste do toho zasáhl? Podařilo se vám zrealizovat určité úspory z hlediska těchto zakázek? Nebo jakým způsobem jste tedy vstoupil do této zakázky, která se týkala amerických letadel? Dále bych se vás chtěla zeptat na rozpočtovou spolupráci v případě evropských ehm, částek nebo systému spolufinancování. Vy jste pracoval na italském účetním dvoře a také jste spolupracoval s Evropským účetním dvorem. Ehm, dokázal byste si představit, že by se zlepšila spolupráce s národními účetními dvory Jakým způsobem byste si představoval zlepšení dynamiky spolupráce mezi Evropským účetním dvorem a národními účetními dvory? A můžete odpovídat anglicky i francouzsky. Ostatně myslím, že zvládáte oba jazyky. Pokud si to budete přát, mohu vám odpovědět i ve španělštině. Děkuji za vaše otázky, které se dotýkají celé řady důležitých aspektů. A odpovím tedy francouzsky. Takže první otázka se týká mojí nominace, tedy vládou, která je u moci v Itálii Itálii je zvláštní situace z hlediska procedury jmenování členů do Evropského účetního dvora. Zvláštní v tom smyslu, že neexistují žádné psané normy. Je tady určitá zavedená praxe, která byla pravidelně aplikována. A podle mého názoru Tato praxe je naprosto apolitická, nebo tento postup je apolitický, neboť od jmenování prvního italského člena do Evropského účetního dvora italská vláda bez ohledu na politické tendence se vždy omezila na to, že vždy nominovala určitého soudce jako kandidáta. A italský účetní dvůr pak eh, přistoupil ne přímo k té nominaci nebo k výběru. Spíše se jednalo o to, že se zorganizoval jakýsi interní tender nebo konkurs, kde jsou určitá pravidla. Samozřejmě vám mohu předat eh, veškerou dokumentaci, která se dotýká mojí osoby v tomto případě. Takže eh, vždy tedy byli případní kandidáti vyzváni k účasti na mm, tomto konkursu. Byli to soudci a pak se tito kandidáti vybírali na základě posouzení a to e, s ohledem na předem definovaná kritéria. Mm, jsou tam určité body, které například se dávají podle délky služebního poměru, pak jsou tam kvantifika, kvantifikované ukazatele podle akademických hodností, podle specifické zkušenosti v mezinárodní oblasti. Takže aplikuje se tato procedura a ve všech případech, včetně mého, italská vláda vždy převzala a akceptovala mm, toto jmenování ze strany italského účetního dvora. Takže mm, v podstatě se jedná o jakési odborné jmenování, které vláda vždy přijala, samozřejmě v souladu s ustanoveními smlouvy, podle kterých v principu členové účetního dvora musí být členy vyšších kontrolních úřadů. Co se týče poslední otázky, děkuji vám za vaši otázku, protože mi tak umožňujete lépe eh, vysvětlit moje představy. Já jsem se zmínil o vládě ve své odpovědi a vzhledem k tomu, že v tomto případě se jedná o institucionální kandidaturu, není to individuální kandidatura, tak v takovém případě mi připadá logické, eh, že tam je takto uvedena vláda. Ale jaká je moje osobní pozice? Jaké je moje osobní stanovisko? Jde samozřejmě o to, aby se mi podařilo získat plnou důvěru eh, ze strany Evropského parlamentu. Eh, jedině tak se mohu stát členem eh, Evropského účetního dvora. A třetí otázka, mohu pokračovat? Audit. Co se týče tohoto auditu, ano, Šlo o to, abychom nekontrolovali legalitu nebo regulérnost, ale spíše mm, hospodárnost a správné řízení. Takže jde o závěry, Jaké si kontroly, za to bylo v pořádku či nikoliv. Já jsem vypracoval mm, řadu poznámek, eh, které byly pak převzaty v rámci Memorandum of Understanding. To bylo podepsáno tedy s ministerstvem obrany USA a tam byly zohledněny některé moje připomínky, protože například se nevyužily některé klauzule dostatečně. Já doufám, nebo že na základě těchto připomínek, které jsem vypracoval, se podařilo, i, anebo se podaří i v budoucnosti vydávat méně eh, veřejných financí. V každém případě to je příkaz doby v souvislosti se současnou situací. No, tak ten vztah mezi mnou a účetním dvorem eh, a mezi parlamentem, to je naprosto zásadní vztah samozřejmě. To víte sami lépe než já, že více než 80 Eh, finančních prostředků je zpravováno ať už centrální nebo společními systémy, což znamená, že je velice důležité zachovávat určitý vztah mezi eh, Evropským účetním dvorem a Národními účetními dvory. Že ano? Pokud jde o e, e, rámcová pravidla, ta už jsou zhruba nastavena ve smlouvě. E, jedná se o článek 287, ale jsou nastavena i v finančním nařízení. Například v té nové verzi z roku 2006, to je, myslím, článek 53 kde se hovoří o celém tom rámci udělování absolutoria tohoto procesu kdy musí být předložen seznam výročního schrnutí eh, národních deklarací o řízení těchto fondů. A eh, já si myslím tedy, že účetní dvůr i konkrétně parlament, tedy tento výbor parlamentu, se musí zaměřit právě na toto a musí se zaměřit na posílení tohoto aspektu, tak aby tato spolupráce byla eh, do budoucna jedině efektivnější. Děkujeme vám, říká pan předseda. Já zde mám čtyři žádosti o slovo. Je ještě někdo, kdo chce hovořit? Ano, vy jste na seznamu, kolego. Není tomu tak. Dobrá, takže dostává slovo. E, mimo jiné tady ještě navrhuji, aby každý řečník dostal dvě minuty. A poté pan Russo bude odpovídat. Nejprve pan Rivellini, dvě minuty. Uh, it's up to you. Eh, eh, Záleží na tom, jak se dohodnete, pánové. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Já jsem Ital a znám italská pravidla. Oceňuji skutečnost, že pan Ruso vysvětlil, že italský účetní dvůr je nezávislý z hlediska politického prostředí. Ostatně italský účetní dvůr je jakýmsi kontrapunktem italských institucí. Jsou to technická pravidla, která jsou odpojená, nebo která nejsou podrobena žádnému italskému vlivu. Je to italská vláda, která předává jméno ale mm, jsou to dvě instituce naprosto odlišné. Spolupráce mezi účetním dvorem a Evropským parlamentem a zvláště výborem pro kontrolu rozpočtu se posílila v průběhu let. Přes ty neustálé snahy zdá se, že je nutné ještě spevnit tyto synergické účinky a zkonkrétnit tuto spolupráci. Pane Ruso, jak se o to chcete pokusit? No, I would like to have to eh, Ne, prosím, nejprve všichni, všichni dotazující a poté odpovíte na jedno, prosím. Pan Rivelini. Děkuji, pane předsedo. Pane Russo, jakým způsobem hodláte zlepšit spolupráci mezi Evropským účetním dvorem a parlamentem? Účetní dvůr má pracovat ve službách parlamentu, i když má vlastní nezávislost. Proto vám kladu tuto otázku. Jak byste chtěl zlepšit spolupráci mezi oběma institucemi a jaké metody chcete použít pro to, abyste zlepšil tuto spolupráci? Pak položím další otázku. Často Evropský účetní dvůr vychází z kontrol, které byly realizovány národními účetními dvory. Pokud by se měla realizovat reforma, která by posílila spolupráci mezi evropskými institucemi a národními účetními dvory podle francouzského nebo italského způsobu, kde tyto účetní dvory mají také soudní pravomoc, Eh, byla by taková reforma uplatnitelná také na evropské úrovni? A dále se vás chci zeptat, jaké změny byste zavedl z hlediska struktury účetního dvora, aby byl účinnější? Děkujeme. Nyní paní Kresle, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, je ohromující, jaké máte jazykové znalosti, pane kolego. Eh, čtu tu, že hovoříte i německy, doufám, že nám třeba německy něco řeknete. Eh, Itálie je zdrojem mnohých frustrací. Zejména zde pro nás ve výboru pro rozpočtovou kontrolu už deset let, konec konců jsme to o tom mluvili se španělským kandidátem, už deset let je Španělsko eh, na samotné špici eh, nesprávného uplatňování prostředků z strukturálních fondů. A co s tím uděláme? Itálie má 25 kontrolních úřadů. Kdo není součástí řešení, je součástí problémů, že ano. Máme zde mnoho problémů správních, eh, správních institucí, eh, jak to vypadá, co, co má kdo na starosti a tak dále. Eh, takže já se chci zeptat, co uděláme s tím, abychom italské zprávy pomohli tak, aby eh, Itálie lépe zvládala využívání evropských finančních prostředků. Eh, co byste nám poradila? Jak vnímáte svou vlastní roli v tomto procesu? Já bych chtěla, abyste v tomto zhrával roli velmi významnou. Děkuji a poslední pan Sondergaard. Tak, Fomen. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem, eh, pane kolego, zaregistroval vaše dlouholeté zkušenosti při, eh, eh, v, v evropských záležitostech. Vy jste byl šéfem it, kabinetu italského auditního institutu na nějakých deset let. Hovořil, jednal jste o ekonomických zájmech, bojoval jste proti podvodům, řešil jste i problematiku regionálních fondů. A Rád bych proto požádal o to, zda byste nám mohl říci, kdo podle vašeho názoru, respektive co jsou podle vašeho názoru ty největší problematické, ty nejproblematičtější země, pokud jde o regionální fondy, za tu dobu, kdy jste vy v této oblasti pracovala. Můžete nám říct, jestli se podle vašeho názoru situace zlepšila? Myslíte si, že eh, italský kabinet pracoval eh, pro zlepšení? Eh, je to tedy, jak říkám, otázka přímo na, tu, na to období, kdy jste se vy tímto zabýval. Děkuji, říká pan předseda. Pane Rosso, můžete odpovědět v nějakých pěti minutách? Grazie, signor Presidente. Ehm... Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být velmi stručný. i když si uvědomuji, že není jednoduché reagovat na všechna tato témata, která jsou velmi zajímavá, ale v tak krátkém časovém úseku. Odpovím na některé otázky zároveň, které mají společné body, mimo jiné také na otázku pana Riveliniho. Ptal se na vztah mezi Evropským účetním dvorem a Evropským parlamentem. Ostatně k tomu se chtěli ještě doplnit něco eh, v rámci odpovědi, kterou jsem poskytl paní Aleja Senderové. Je to zásadně stěžejní věc. Evropští eh, zákonodárci si to uvědomili již na začátku. Účetní dvůr jako vnější kontrolor se zrodil ve chvíli, kdy Evropský parlament dostal určité kompetence v otázkách rozpočtu. A bylo tedy nutné, aby zde vznikla určitá podpora pro parlament a komisi. Musel se zrodit určitý technický orgán ten systém si vytvořil již dostatečnou strukturu, vychází z řízení, poskytování absolutoria. Tady se pracuje s input a feedback a Evropský účetní dvůr spolupracuje tímto způsobem s Evropským parlamentem a komisí. Účetní dvůr poukazuje na rizikové situace ze hlediska rozpočtu soustředuje se na některé kontroly a dále předává výsledky kontrol Evropskému parlamentu, který využívá v rámci řízení udělování absolutoria. A pak se opět vrací tato záležitost účetnímu dvoru, který to využívá pro další kon- eh, kontroly. Je zde vlastně určitá kompetence z hlediska trvalých eh, kontrol během daného finančního období. Také bych se chtěl v této souvislosti zmínit o nezbytnosti uplatňovat článek 319, především podle kterého komise musí naplňovat doporučení parlamentu z hlediska absolutoria. To znamená, že zde probíhá velmi důležitá také následná práce v souvislosti s těmito kontrolami. Pak tady existuje jakási sekundární legislativa z hlediska finančního nařízení. A to v tom smyslu, že komise je povinná předložit roční eh, seznam eh, prohlášení věrohodnosti, také předložit tyto výsledky národním úřadům. Účetní výbor může vycházet z tohoto textu, může také využívat připomínek parlamentu a zahájit nebo iniciovat další kontroly. Poslední téma, kterému bych se chtěl věnovat, je vztah mezi národními účetními dvory a Evropským účetním dvorem. Národní účetní dvory kontrolují aspekty certifikace plateb na vnitrostátní úrovni, takže tyto instituce se plně zapojují do tohoto řízení. to souvisí také s národním prohlášením. Účetní dvůr tedy využívá těchto informací a je zde zpětná vazba. Co se týče struktury, z hlediska efektivity. Myslím si, že vytvoření Senátu to je dobrý kompromis z hlediska požadavků na rychlé rozhodování na jedné straně a z hlediska požadavků, která, které jsou stejně důležité, plánovat a programovat eh, s ohledem na kulturu a historii v Evropské unii. Pak ještě paní Gresle položila otázku. Děkuji vám mnohokrát takže eh, tady odpovím přesto v italštině na vaši otázku. Bohužel nemám možnost se pouštět do podrobností, nemáme dostatek času, co se týče kontrol v Itálii. Je zřejmé, že u nás probíhá mnoho kontrolních řízení, množná příliš mnoho. Víte, že Itálie má pověst, že vypracovává velmi krásná nařízení, ale v praxi je obtížné je často uplatňovat. Abych zareagoval na vaši otázku, tak bych řekl, že tím klíčem by bylo posílení mechanismu těchto souhrných informací, které jsou každý rok předkládány komisi. Je to souhrn, který vychází eh, z prohlášení eh, nezávislých vnitrostátních úřadů. Tento systém by měl umožnit prohloubit kontroly s konkrétními dopady, alespoň doufejme, také by mělo docházet k výměně informací mezi parlamentem, Evropským účetním dvorem a národními účetními dvory. A teď k vaší poslední otázce, ta se týkala podvodů. Já jsem byl eh, u zrodu Olafu a Lutlafu, účastnil jsem se také vypracovávání zprávy ohledně UKLAFu, to byl vlastně předchůdce OLAFu, takže znám velice dobře závažnost eh, pod, této problematiky podvodů. Obecně řečeno bych řekl, že úloha kontrolora nemůže spočívat v tom, že pouze zjišťuje tedy institucionálně tyto podvody, protože tady nemáme institucionální uh, Eh, předpoklady nemůžeme vést vyšetřování. Ale eh, kontrolor má určité poslání, které je možná ještě důležitější. A sice mm, je to poslání, které spočívá v okamžité reakci. To znamená vymezení rizikových zón, nezbytnost provedení kontrol v případě, že se objevilo podezření na podvody Jakmile tedy toto podezření vznikne, eh, je nutné, nebo účetní dvůr je okamžitě eh, oznámí, eh, identifikuje slabiny kontrolního systému, předkládá doporučení pro zlepšení kontrolního systému, takže účetní dvůr může působit velmi efektivně a pokud se stanu členem účetního dvora, tak vás mohu ujistit, že se speciálně zaměřím na tyto problémy na základě mojí zkušenosti se strukturálními fondy. Děkujeme, pane Rosso. Jako obvykle má závěrečné slovo paní zpravodajka. Pane předsedo, děkuji, pane Russo, za vaše odpovědi. Děkuji taky kolegům, kteří položili otázky a které nám umožnili upřesnit celou řadu aspektů, včetně informací ohledně italského systému. Hmm, to nám také umožní, abychom se vyhnuli zabarvení eh, evropského politického nebo národnímu zabarvení Evropského účetního dvora. Italský účetní dvůr je velice nezávislý, nezaujatý, takže tato zkušenost je pro nás zajímavá. Děkuji za tyto informace, které jsou pro nás eh, postačující z hlediska rozhodnutí. Děkuji, já myslím, že jsme eh, se nyní dostali ke konci v pohovoru s kandidáty na členy účetního dvora. Nyní přerušuji zasedání na několik minut a potom budeme pokračovat v neveřejné části schůze. Takže chci požádat všechny, kteří eh, zde nemají funkci, svou funkcí co pohledávat, aby opustili tuto místnost. Děkuji.